jednominutové projevy podle článku 163 eh, jednacího řádu u konce. Další schůze proběhne v září a eh, pořad jednání je k dispozici na internetových stránkách.